Okay, friends, it's, uh... Vážení přátelé, máme 9.20, takže můžeme začít s hlasováním. Uh, S&D Group has called for... SAD se požádali o jmenovité hlasování, pokud jde o doplnění 1 až 6 pokud jde o příspěvek výboru MPL eh, ke strukturovanému dialogu. Chci se zeptat, zda je někdo proti takovému jmenovitému hlasování. Kdo je pro jmenovité hlasování? That's more than 11. Je to více než 11 poslanců, takže v takovém případě začneme s hlasováním.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 Končím hlasování. Zamítnuto třemi hlasy. Nyní je doplnění dva jmenovité hlasování. Kdo je pro, no, pardon, můžete hlasovat. Končím hlasování. Opět zamítnuto o tři hlasy. Doplnění tři jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto Opět hlasů. Doplnění čtyři jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 36 hlasy pro. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Doplnění 5, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 25 hlasy pro. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Není jmenovité hlasování k doplnění 6. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato o dva hlasy. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 9. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Ano, bude lepší to ověřit, takže hlasujeme o kompromisu 10. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Ano, 46 hlasů pro. Původně se mi zdálo, že prohlasuje jeden nebo dva poslanci. Tak a teď budeme hlasovat o příspěvku výboru pro zaměstnanost ke strukturovanému dialogu jako celku. Kdo je pro? Pardon, opravuje se paní předsedkyně jmenovité hlasování. Takže končím hlasování. A návrh je přijat 24 hlasy pro. Takže děkuji všem, kteří se na tomto příspěvku podíleli. Nyní přistoupíme k bodu číslo 8 na programu jednání, což jsou pracovní podmínky a nejisté zaměstnání. Začneme kompromisem je. Takže kdo je pro? Kompromis je proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis P. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis Q. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis S. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis AK. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 88 společně a pardon, tak ty nám odpadají, stejně jako 91. Všechno to odpadá až na stránku 3, kde máme 102 k odstavci 1a nový, takže návrh 102, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh chcete ověřit? Dobře, ověříme 102 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Ještě stále můžete hlasovat o 102. Končím hlasování. A návrh je přijat o tři hlasy. Nyní návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 104. Tady je ústní pozměňovací návrh na žádost SAD. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ověříme 104 elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je opravdu odmítnut eh, o dva hlasy. Není 105, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto návrh? 106, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Řekla bych, že to bylo schváleno. Raději to tedy ověříme. 106 ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 28 hlasy pro. Nyní 107. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Řekla bych, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. Takže o 107. hlasujeme. Končím hlasování. Ano, opravdu to bylo přijato o tři hlasy. Nyní kompromis R, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis T, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Pak přejdeme až eh, na další stránku, na stránku 7. Kompromis AM, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, návrh, o, pardon, kompromis AO, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis U, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 163, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 164, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 165, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme 165 elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh je přijat 28 hlasy pro. Kompromis V, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 178, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis AN, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 2TV, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 194, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Řekla bych, že to bylo zamítnuto. 195, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 196, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 197, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Já myslím, že to je raději ověříme elektronicky 197. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat 30 hlasy. Návrh 198, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Řekla bych, že to bylo zamítnuto. Chcete to ověřit dobře? Nebylo to úplně jasné. Takže zahajuji hlasování a končím hlasování. Návrh byl opravdu přijat 27 hlasy. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 205. Je to oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 206, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 207, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis AA, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Kompromis AB, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Kompromis AT, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Teď eh, na 13. stránce kompromis AS. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 223, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis AC, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis AD, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Na další stránce 14, kompromis X, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 239, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 240, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Řekla bych, že to bylo zamítnuto. Ověříme 240. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto poměrně značnou většinou. Kompromis AE, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis AF, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis AG, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis AP, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 253, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Řekla bych, že to bylo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo, řekla bych, že to bylo schváleno. Nyní návrh 255, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, zamítnuto. Návrh 259, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, zamítnuto. 260, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, schváleno. Na další stránce 262, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Ověříme 262 elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto o tři hlasy. Nyní návrh 264, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Nebylo to jasné, takže to ověříme. 264. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat poměrně značnou většinou. Kompromis AH. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 275. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 276, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 254, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme 254 elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat 35 hlasy. Návrh 278, říká paní předsedkyně. Kdo je pro? Dobře, takže nejprve 277. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 278. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 250, 279. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 280. První část. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 281, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Agri 17, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis AI, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 289, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 290, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 291, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 292, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Ověříme to elektronicky. Takže první část návrhu 292 můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 293. Oddělené hlasování první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 294, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 295, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis AL, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 301, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme elektronicky 301. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, takže návrh 302, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis A, J, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 304. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme návrh 304 elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 305. Ten nám odpadá, takže kompromis AR. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis AQ, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ověříme kompromis AQ, můžete hlasovat. Končím hlasování. Nakonec to bylo o jeden hlas skutečně přijato. Návrh 300. 14, ten nám odpadá, takže 315, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo přijato. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnu to o jeden hlas. Návrh 316, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 318, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 319, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. FAM. Pardon, musíme přejít na stránku 24 Agri 23. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou Agri 23. Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Agri 1. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Zamítnuto. Agri 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Agri 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Agri 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Agri 5, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Agri 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Ano, myslím, že to bylo skutečně schváleno. A kde 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A kde 8, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A kde 9, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A kde 11, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A kdy 12, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A kdy 13, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 18, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 19, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 20, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 21, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A Agri 24, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Agri 25, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Pam 1, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis. Kompromis V pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 7 pro, proti, drželi se, myslím, že přijato. FAM 7, FAM 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM 9, FAM 10, říká paní předsedkyně, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 a 2 jsou identické, takže budeme hlasovat o, o tom společně pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 8 a 9 jsou stejné, Tedy pro. Osm a devět jsou Zjevně tady došlo k omylu v hlasovacím seznamu, tedy 8 a 9 dohromady, omlouvám se za tu chybu, pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 13 spolu s pozměňovacím návrhem 17 jsou identické. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 15 a 16 jsou identické. Hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM, citace 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 18, pro, proti, zdrželi se schváleno, pozněvací návrh 19 pro, proti, zdrželi se přijato, pozněvací návrh 20 a 27 jsou identické, hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se schváleno, pozněvací návrh 22 spolu s pozměňovacím návrhem 23 jsou identické tyto pozměňovací návrhy, tedy pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM citace 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Mám Citation 3 pro, proti, zdrželi se přijato, citace 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis E, pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. A skočíme ke kompromisu K na stránce 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis L pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se, řekla bych, no, zkontrolujeme pozměňovací návrh 55, to ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato, schváleno. 28 hlasy, pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, řekla bych zamítnuto. Pozměňovací návrh, dobře, ověříme pozměňovací návrh 56. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno. Kompromis G, Dobře, ověříme, ověříme pozměňovací návrh 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 71. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. FAM I, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Agri D, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. FAM T, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, FAM U pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 77, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis Chcete ověřit pozměňovací návrh 77? Tedy ověříme pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to přijato 41 hlasem. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 80, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Agri J, kdo je pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit, ověříme Agri J, zahajuji hlasování. A Končím hlasování. Hlasování je ukončeno a bylo to zamítnuto. FAM V, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. FAM A, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme FAM A. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. O tři hlasy. 11 ku 8. Vám B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Vám D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM E pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FAM F ne, kompromis a U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, FAM K, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FAM FAM O pro, proti, drželi se zamítnuto, FAM S pro, proti, drželi se, a teď to ověříme, prosím, FAM S, zahajuje hlasování a končím hlasování. A je to přijato, 23 hlasů pro. A FAM. A co máme dalšího? Agri A, kdo je pro? Hlasovali jsme separátně Agri A, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Agri B, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Agri C, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Agri E pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri F pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri G pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri H pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri I pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri K pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A dvojité V pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o celém návrhu, včetně všech těchto pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato 38 hlasy. Jeden hlas byl proti. Děkuji vám, děkuji zpravodaji. A teď budeme pokračovat dál, budeme hlasovat o návrhu podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Budeme hlasovat kompromis 11. Začneme tedy hlasovat. Unblock, eh, kompromis 11 a kompromis 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 6. Je to doplnění eh, k kompromisu 12. Kdo je pro? Je to na druhé straně pozměňovací návrh číslo 6. Je to dodatek ke kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, řekla bych, že schváleno. Poslanecí návrh 62 pro, proti, Zdařili se zamítnout. 63 pro, proti, Zdařili se zamítnout. Kompromis 9 pro, proti, Zdařili se schváleno. Pozměňovací návrh 8, 72, 73 a 74. O těch se hlasuje dohromady. Kdo je pro? proti, zdrželi se a toto musíme ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to zamítnuto. Poslanecí návrh 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ověříme pozměňovací návrh 79, pardon, 75. Končím hlasování a je to zamítnuto 25 hlasy. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. No, takže eh, devítka byla stažena 76, 77, 78 dohromady. 79 a 80 padá. Padá to nebo to nepadá? Nepadá. Protože devítka nebyla schválena. A 76, uh, 78 together. Hmm. Okay. Uh, we had uh, withdrawn. Uh, uh, stažena, takže hlasujeme o 76, 77 a 78 dohromady společně. Kdo je pro? Proti? Stačili se zamítnout. 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 80 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Ověříme 80. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. 81, 82, 83, 84. O těchto se hlasuje společně. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 a 93, kdo je pro? Proti, Zdrželi se zamítnout. Několik z vás nehlasovalo, takže eh, hlasujeme ještě jednou. 11 a 93. Končím, eh, zahajuji hlasování, končím hlasování a zamítnu to. Kompromis 2. Pro, proti, stačili eh, se a my Eh, nyní ověříme kompromis 2, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10, 15 a 16, o tom se bude hlasovat dohromady. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se schváleno? 108, eh, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Sto pozměňovací návrh 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 3, kdo je pro, proti, stačili no, se zamítnout. Prověříme kompromis 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se schváleno, 113 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 17. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 17. Končím hlasování. Zamítnuto. 115 pro. Proti. Nezdrželi se zamítnout. 116. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 117, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 18 a 118 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A já bych řekla, že to bylo schváleno, ale, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ověříme. Pozměňovací návrh 19, zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti a zdrželi se schváleno. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 37 hlasy. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 22 a 125, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? Pozměňovací návrh 23 společně se 127 a 128. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce zamítnut. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 130 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut, 132, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 133, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Eh, úvodní ustanovení 6, Poznávací návrh 25, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 26, je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 27 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 27. zahajuje hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 23 hlasy. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 hlasy, kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? pozměňovací návrh 38 a 39, 40, 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdrželi se? Zamítnuto, řekla bych, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Kon, hlasování u konce. Zamítnuto. 24 hlasy. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro? Proti? Stačili se zamítnout. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Stačili se zamítnout. Úvodní ustanovení eh, a poznáci nám 43, 44, 45, 46 dohromady. Kdo je pro? Proti? zdrželi se a ověříme. Hlasujeme, hlasování je u konce. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnut. si návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 48 a 49 společně pro, proti, stačili se zamítnout. 51 pro, proti, stačili se zamítnuto. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, stačili se zamítnout. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, stačili se zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis eh, jedna, ověříme. Hlasování u konce. Schváleno 24 hlasů bylo pro. 55, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnut. Nyní budeme hlasovat o navrženém stanovisku, jak bylo pozměněno. Elektronicky, jako obvykle, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A já děkuji zpravodaji. A nyní přejdeme do místnosti PHS 3050, kde budeme mít setkání s výborem EKON. Ale potom se vrátíme zpět do tohoto sálu a téma po tomto zasedání je Evropská nadace pro školení a její eh, kandidát na ředitele, jakým to bude v podstatě jako je slyšení kandidáta na eh, pozici ředitele ETF. Nyní tedy přejdeme do místnosti PHS 3050, kde budeme mít společné zasedání s výborem Econ a potom se opět vrátíme v 11.35 protože se musíme dozvědět, eh, jak je to se jmenováním ředitele Evropské nadace odborného vzdělávání ET.